Chers collègues, j'aimerais vous inviter à prendre place parce que montrer beaucoup de discipline. Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Musíme projít všemi těmi ustavujícími zasedání všech výborů, které jsou dnes na programu. A proto za chvíli začneme s dnešním zasedáním našeho výboru. Drazí kolegové, vítejte na ustavující zasedání výboru pro rozvoj. Podle článku 14 jednacího řádu jsem pověřen provizorním předsednictvím tohoto zasedání do doby, než bude zvolen předseda našeho výboru. Dovolte, abych vám nejprve popřál všem hezký den. Vítám vás tady my máme prostě jenom půl hodiny času a proto musíme okamžitě začíst. Eh, proto mm, prohlašuji naše zasedání za otevřené. Rád bych připomněl, že cílem tohoto zasedání ustavujícího je volba předsedy a čtyř místopředsedů v souladu s článkem 213 jednacího řádu. Eh, jako první eh, budeme volit předsedu a Potom hned následuje v mně čtyři místo předsedy. A teď vám řeknu místa náhradníků, kteří se účastní hlasování a rád bych připomněl, eh, že politické skupiny byly povinny informovat o přítomných náhradnicích před zahájením zasedání. Na seznamu EPP, tedy Evropské lidové strany, jsou pan Lukas Mandls, je nahrazen Marlenou Mortlovou, Janín Ojoska je nahražena paní Evou Kobáčovou. Doufám, že jsem příliš nezmasakroval, neskomolil tedy jména náhradníků, pakliže ano, omluvte mě. Takže zdá se, že eh, to je tedy schváleno. Eh, další politická skupina nám nedodala žádné náhradníci, Potom Martin Ourud bude nahražen Marí Surajou a Rodriguez Ramos. Není tady žádná změna v této politické skupině dobře a pro ostatní politické skupiny z našeho výboru nebylo podáno žádné oznámení o náhradnících. Eh, skupiny ID, EKR, sjednocená levina, e, levice a nezařazení mají přítomné náhradníky? Není-li tomu tak, přistupujeme k volbě našeho předsedy. Rád bych poznamenal, že eh, kvórum eh, je splněno. Máme tady čtvrtinu členů za, a my tu máme tedy sedm zástupců, sedm členů parlamentu. A teď vám připomenu, tedy teď vás vyzývám, abyste předložili kandidáty na předsedu. To by bylo trošku divné, kdybychom neměli žádného předsedu, takže prosím, máte slovo. Uh, Děkuji, pane předsedo. Za skupinu ELS, co by právě zvolený koordinátor, chci jako kandidáta jmenovat pana Tobase Tobe na předsedu tohoto výboru. Ano, zaznamenal jsem vaše oznámení. Máme tady také jinou kandidaturu. Připomínám vám, že kandidatura musí být předložena buď politickou skupinou a nebo alespoň 20% členy komise. Tedy výboru, promiňte. Takže konstatuji, že tady není eh, předložena žádná jiná kandidatura na předsedu. A protože tady máme jenom jediného kandidáta, žádám vás, zda byste mohli tedy souhlasit s touto kandidaturou aklamací. Tak já tedy předpokládám, že když už tady byla kandidatura na předsedu vyslovena, takže příslušný kandidát s tím souhlasí. a consenti. Il est là. Je vous rappelle que les candidats doivent être des membres. Připomínám vám, eh, že eh, je třeba, eh, aby kandidáti předem vyplnili prohlášení, že nejsou v konfliktu zájmu. Takže. S'il vous plaît? Ah, OK. Je vous rappelle que les candidats doivent... Připomínám, že kandidáti musí předem vyplnit za mm, prohlášení o finančních zájmem a také o etickém kodexu. Eh, pane Tomasi Tobe, eh, splnil jste tyto tři podmínky? Ano. No já jsem o tom vůbec nepochybovala ani vteřinu. V tomto případě, protože tady máme jediného předsedu, jediného kandidáta, takže Okamžitě navrhuji, abychom přešli k hlasování aklamací. A tak trošku tady nahlas ten potlesk. Konstatuji, že jste byl zvolen potleskem. A to znamená, že jsou splněny podmínky pro to, abyste zasedl za předsednický stůl a já odcházím. Děkuji vám. Thank you, uh, dear colleagues. It was... Děkuji, vážení kolegové. Opravdu je mi velkou ctí, že jsem byl zvolen předsedou výboru pro rozvoj. Viděli jste, jak jsem byl horlivý, Chtěl jsem se sem dostavit ještě dřív, než jsem byl formálně zvolen. A těším se, až se s vámi všemi ve výboru seznámím. Vím, že ve výboru DV jste eh, velice kvalitně pracovali i mezi jednotlivými politickými stranami a vím, že před námi čeká velký kus práce a také um, částku nějakých 50 milionů eur z evropského rozpočtu, která je věnována um, zahraničním aktivitám. Také nás čeká jednání o dohodě z Kotonu, jmenování nových komisařů a v podstatě Máme tu také celou řadu, ještě několik let, abychom dokončili práci o, na téma cílu udržitelnosti. Samozřejmě hovoří se o tom, který výbor je nejdůležitější. Pro mě samozřejmě tento výbor je tím nejdůležitějším ve výboru a doufám, že všichni členové tohoto výboru budou velice horlivě pracovat na témata rozvoje. Takže ještě jednou vám děkuji za tuto důvěru, kterou jste takto ve mně vložili a nyní budeme tedy pokračovat podle pořadu jednání našeho výboru. Čeká nás tedy eh, volba prvního místopředsedy. předsedy. Tím se tedy dostáváme k bodu číslo dva našeho pořadu jednání a ještě bych chtěl připomenout, že jména náhradníků um, jsou také zahrnuta do volby místo předsedu, takže za EPP je to Malin Morten, nahrazuje Lukas Mandla, dále tu máme paní Evo Kopač, která nahrazuje Janinu Oču, pak eh, tu máme zástupce tak Eh, Marie Soraya Ramos, která bude zastupovat Martina Kurvuta. Takže pokud tu nebudou žádné návrhy na změnu, tak bych chtěl, abyste předložili navržené kandidáty na, představili navržené kandidáty na místo předsedy postupně jednoho po druhém. Já navrhuji dva fantastické nebo dva, dvě fantastické místo předsedkyně nebo dva místo předsedy, ještě nevíme. Pierre Berger Fofana. No zvedni se, vstaň. Ona je doktorkou frankofonní literatury a vyučuje na univerzitě Eh, pracovala na radnici v zastoupení městském, na městském zastupitelstvu a jako místo předsedkyně eh, poslanců afrického původu, a také s delegací v Německu a s asociací afrických žen pro rozvoj. Takže si myslím, eh, že je důstojnou zástupkyní v našem výboru. Já vám děkuji. Máme tu další kandidáty. Takže bych vás chtěl požádat o vyjádření souhlasu. Paní Pieret Herzberger Fofana, souhlasíte s nominací? Perfect, perfect. Ano. ještě to není dokončeno, já jsem byl také příliš horlivý. Ještě bych chtěl připomenout, že kandidátka by měla být eh, řádným členem výboru, měla předložit eh, vyjadření finančních zájmů a plnit také etický kodex. Splňujete tyto před, tři předběžné podmínky? Ano. A v tomto případě Vzhledem k tomu, že máme pouze jednu kandidátku na místo prvního předsedy výboru eh, DV, tak chci požádat o souhlas aklamací pro paní Pieret Herzberger Fofana. Gratuluji vám k vaší volbě první místo předsedkyně tohoto výboru a prosím, dostavte se k nám k předsednickému stolu. Zdá se, že nemáme žádné změny na seznamu, můžeme tedy pokračovat a čeká nás nominace na volbu druhého místo předsedy. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo, a chci eh, vám pogratulovat k zvolení eh, předsedy i eh, paní kolegyni k místu první předsedkyně a za socialisty a demokraty bych chtěl vyjádřit také naše poděkování za váš úvodní projev. My také doufáme, že se staneme výtečným týmem kolegů zde ve výboru. Na místo druhého místo předsedy bychom rádi jmenovali Norberta Neusera, který je dlouhodobým členem tohoto výboru již od samotného působení v této sněmovně a myslím, že je opravdu takovou eh, zásadní součástí tohoto našeho rozvojového výboru a má tedy rozsáhlou zkušenost v oblasti rozvoje. Já vám děkuji a chci se zeptat pana Norberta Neusera, zda souhlasí s nominací. Děkuji. Ještě musím připomenout, že kandidát musí být řádným členem tohoto výboru, musel řádně vyplnit vyjadření finančních zájmů a také prohlášení týkající se etického kodexu. Splňujete tyto tři předběžné podmínky? Ano, děkuji vám. A v tomto případě, vzhledem k tomu, že máme pouze jednoho kandidáta na místo druhého místo předsedy rozvojového výboru, tak navrhuji, abychom zvolili pana Norberta Neusera aklamací. Congratulations on your... Gratuluji vám ke zvolení druhým místopředsedou a prosím, dostavte se k předsednickému stolu. A nyní bod číslo čtyři, volba třetího místopředsedy. předsedy. Opět chci připomenout, zda jsou nějaké změny eh, s náhradníky, tak prosím, musíte nám je předložit, ještě než začne samotné eh, hlasování. Takže nyní prosím vyjadřete nominace kandidáty na třetího místopředsedu. předsedu. Ano, děkuji mnohokrát. Naše skupina Renew Europe navrhuje eh, paní Krizapalu, protože ona eh, je eh, ginekoložkou a ona žila v Itálii, v roce 2007 přišla také do Francie a zároveň působí v oblasti výzkumu které mm, k výzkumu mm, určitého infektu, který způsobí hodně onemocnění, zároveň pracuje ve společnosti pro zdraví a mm, je také členkou již po tři roky speciální komise OSN, zároveň spolupracuje s ženskými organizacemi a zejména se zasazuje o přístup dívek a žen ke vzdělávání a ke zdravotnictví. Bohužel z časových důvodů teď nemohla zřejmě vyplnit něco. Děkuji. There seems to be no other Zdá se, že nemáme další navržené kandidáty, takže se táží paní Krysola Zacharopolu. Souhlasíte s vaší eh, nominací? Ano. Chci připomenout, že kandidát musí být řádný členem výboru, musí vyplnit vyjadření finančních zájmů a také prohlášení týkající se etického kodexu. Splňujete tato tři předběžná kritéria? Ano, děkuji. A v tomto případě, vzhledem k tomu, že máme pouze jednu kandidátku na místo třetího místopředsedy, navrchuji, abychom paní Krysolu zvolili aklamací. Congratulations on your election and third... Gratuluji vám ke zvolení třetí místopředsedkyni našeho výboru. Prosím, přejděte k nám k předsednickému stolu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 Let me remind you. A ještě bych rád připomenul, zda jsou nějaké změny na seznamu náhradníků tak politické skupiny musí na tuto skutečnost upozornit ještě předtím, než proběhne hlasování. A nyní tedy, prosím, oznamte nám nominace na místo čtvrtého místo předsedy. a Já bych vám ráda představila jako kandidáta velice mladého německého poslance ze Zelených, který eh, již řadu let se zasazuje o životní prostředí, je fotografem, novinářem a účastnil se celé řady výzkumných misí prací v minulém roce, hlavně ve středozemním moři. Eh, vícekrát také byl v Afganistanu do Evropského parlamentu a to je skutečně jeden z námětů výboru pro rozvoj. Bude soustředit svou práci na politiku migrace, migrace lidských práv a práv zvířat. Čili já jsem přesvědčena, že on bude vynikajícím místopředsedou. Takže Erik Marka. Výborně, zdá se, že tu nemáme další navržené kandidáty. Pane Eriko Markarte, souhlasíte s nominací? Ano. Ještě chci připomenout, že kandidát musí být řádným členem tohoto výboru, musí vyplnit vyjádření o finančních zájmech a také prohlášení o etickém kodexu. Splňujete tyto tři předběžné podmínky? Ano, a vzhledem k tomu, že máme tedy pouze jednoho kandidáta na místo čtvrtého místopředsedy, tak navrhuji, abychom Erika Markarta zvolili aklamací. Congratulations on your election as... Gratuluji vám ke zvolení čtvrtým místopředsedou a prosím, přejděte k nám předsednickému stolu. Perfect, then we move on to item six. Dobrá, tímto se dostáváme k bodu číslo 6, to je sdělení předsedy. Chtěl bych ještě říci, že jazykový režim pro zasedání výboru pro rozvoj bude v následujících jazycích angličtina, francouzština, němčina, maďarština, italština, litevština, polština, španělština a švédština. A nyní ještě co se týče potvrzení eh, harmonogramu a našich zasedání pro zbytek roku 2019. Tento harmonogram jste již obdrželi elektronicky. Potvrzujete tato data. Pokud by nikdo neměl žádné námitky, můžeme tento časový harmonogram potvrdit a úplně v neposlední řadě chceme říci, že welcome balíček výboru DV již byl rozdělen do vašich poštovních schránek, obsazuje, obsahuje důležité informace o práci našeho výboru a o hlavních prioritách. Bod číslo 7. Oznámení příštího zasedání. Příští zasedání výboru DV proběhne v Bruselu 23. července od 17. do 18.30. To bude společné zasedání s výborem pro životní prostředí o debriefingu, o mm, fórum na vysoké úrovni OSN, které probíhá tento týden. Tato centrální platforma OSN um, se věnuje agendě 2030 pro cíle udržitelnosti a rozvojové uh, cíle. Je to tedy velice důležité pro nás obdržet tyto informace. Další zasedání pak proběhne 24. července od 9 do 12.30. To je tedy vše. Děkuji vám, vážení kolegové. Ještě jednou gratuluji zvoleným. Děkuji vám za účast na tomto zasedání. Chci také poděkovat sekretariátu za veškerou pomoc při zorganizování. Normálně je také v pořadu jednání bod různé. mohli bychom mít oznámení, tedy dostat oznámení o tom, jakým způsobem budou prováděny a kdy schůze v příštím půl roce, aby si kolegové mohli připravit na to, aby se mohli udělat prostor, aby jednotlivé delegace také měly prostor pro svou práci. Mohli bychom tedy alespoň neoficiálně se dovědět události, které čekají náš výbor. Já vím, že se bude konat nějaká konference k rozvoji, že tam byly již navržena nějaká jména, ale čekají nás ještě nějaké jiné události a jaké delegace by měly být jmenovány pro tyto události. Uh, for... Ano, já vám děkuji za tento dotaz. Z těch informací, které já mám k dispozici od nadcházejících událostech, tak proběhne delegace do New Yorku 23. až 26. září a bude to delegace jak výboru DV, tak výboru ENVY. To je zatím jediná informace, kterou mám. Dohromady eh, vycestuje 15 členů v rámci delegace, ale zatím to ještě prověříme se sekretariátem a následně vám co nejdříve tyto informace rozešleme, abyste si je mohli vložit do vašeho kalendáře. Yeah and the, uh, the coordinators. Uh... Dále také na úrovni koordinátorů proběhnou diskuze o nadcházejících misích, ale zatím tedy um, ta, tyto informace ještě nebyly dány na vědomí. No, jsme malý výbor, který pracuje dobře, nemohli by se jaksi rychleji zprostředkovávat informace. Já si myslím, že bychom neměli příliš prostě zakotovat v nějakých formalitách. Uh, ano, to samozřejmě, ale jak jsem již předeslal, já se vynasnažím, abyste ty informace dostali co nejdřív. Ano, jsme malý výbor, takže tak to budeme postupovat. I declare the meeting closed. A tímto uzavírám dnešní zasedání.